něž v zápisu z této schůzy. V úterý v souvislosti s patřičným článkem s předsedou rady budou podepisovat šest právních aktů, eh, které byly přijaty v souvislosti s legislativním postupem. I eh, tento seznam bude připojen k zápisu naší schůze. A nyní se dostáváme k našemu pracovnímu plánu a slovo má nej.